Dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, bod číslo 13. Eh, označování energetické účinnosti, štítky, výměna názoru. Naším zpravodajem je kolega Dario Tamburano za EFDD. Komise předložila návrh na řízení Jímž by se měl zavést systém označování 15. července 2015, jako, eh, byla to součást eh, takzvaného letního balíčku. A my tedy na základě toho budeme vést naše dnešní debatu. A na úvod bych chtěl dát slovo našemu kolegovi panu Tamboranovi na pět minut. Máte slovo. Eh, grazie colleghi, grazie per essere presenti a questo primo scambio di vedute. Riteniamo... Mnohokrát, pane předsedo, děkuji za udělení slova a těším se na tuto první výměnu názorů. Jsme toho názoru, že energetické štítky jsou velmi významné, neboť komise se skutečně snaží do popředí svého zájmu dát občana. Je třeba, abychom zajistili, aby produkční a distribuční systém byl přiměřeným způsobem organizován. Energetická účinnost je hlavní hlavní prvek naší změny v oblasti energetice. Na to je třeba stále myslet je třeba, aby Evropská unie spotřebovala, spotřebovávala co možná nejmenší množství energie. Rád bych vytvořil solidní zprávu, která umožní, aby s ní rada souhlasila, tak, aby Evropa byla v dobré pozici, z jak ze sociálního, tak z hospodářského hlediska i v budoucnosti. Já doufám, že se budu moci opřít při vypracování své zprávy o dlouholeté zkušenosti svých kolegů. Jde o to, abychom občan, jak si vytvořili v občanech povědomí pro tuto problematiku. A musím říct, že v zásadě souhlasím s velkou částí návrhu komise, ale také i s tím, co navrhuje rada. Nyní je třeba, abychom se soustředili na naši práci zde na výboru ITRE. E, uvidíme tedy, do jaké míry komise e, nám ukáže, jakým směrem se chce ubírat, abychom potom e, v období 2020-2030 dosáhli dalších úspor v oblasti energií. Rád bych si vysvětlil vaše názory. Jsem rád, že máme nařízení a ne směrnici, neboť takto získáváme více právní jistoty. Dále. Důvěra, kterou má evropský spotřebitelé evropský spotřebitel v označování byla velmi otřesena v poslední době, byla podrobena těžké zkoušce. E, některé údaje nebo některé výsledky šetření ukazují, že skutečně e, to není dobrá situace. A zároveň tady máme informace o tom, že můžeme, pokud se nastavíme správným způsobem, vytvořit úspory až ve výši 100 tera Watt hodin. Je tedy třeba vytvořit dobrou legislativu a jde o to, aby eh, nás národní vlády potom podpořily v našem úsilí. Tady je dobrá abychom měli také vhodnou kontrolu, kontrolu efektivního využívání nové úpravy. A myslím si, že databáze, kterou navrhuje komise, je užitečná. Komise eh, bude tedy sledovat celou řadu faktorů, tak aby zajistila, že ta úprava bude jasná pro všechny, také pro distribuční kanály v elektronickém obchodování. Tam nejčastěji vidíme, že jsou porušována pravidla označování. Tady je tedy třeba něco udělat, zakročit proti tomuto trendu, tak abychom zabránili zkreslování hospodářské soutěže mezi, a tím mám na mysli to zkreslení mezi elektronickým a klasickým obchodováním. Co se týče té databáze, toto je věc, která by měla být dána k dispozici také občanovi interaktivním způsobem. Měli bychom pomocí legislativy, kterou přijmeme, zajistit to, aby náš občan byl osvětleným občanem a aby skutečně se podílel na vzniku cirkulární ekonomiky. Recyklování je důležité a vhodným způsobem ho můžeme implementovat právě, když dobře využijeme možnosti, která nám nabízí označování. Momentálně máme asi více než eh, asi 76 různých typů etiket, což není vhodná situace, potřebujeme celou věc harmonizovat nařízení musí poskytnout velice stabilní mechanismus, tak, aby trh mohl fungovat ekonomicky dobře a aby byly výrobky označeny jasným a nesporným způsobem a přinášely veškeré nutné údaje. I v této souvislosti je velice důležitá již zmiňovaná databáze. Další bod v souvislosti s právními akty v přeneseném pravomoci je třeba se opřít o zkušenosti, které jsme již získali, a to v letech 2010 až 2015. Musíme se tedy o to opřít a celou věc ještě vylepšit. A tady třeba, abychom využili výsady parlamentu a mám tím na mysli vytvoření lepší legislativy dále. Celý systém dlouží, tedy slouží k zlepšení a je třeba, aby existovala informační kampaň, která bude informovat občany o tomto systému. A tato kampaň musí být koordinována komisí. A dovolte mi takovou poznámku na okraj. Myslím si, že je škoda, že nepracujeme paralelně také na směrnici o ekodizajmu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a těším se na vaše příspěvky a názory. Děkuji vám za váš eh, úvodní projev a nyní Dáme slovo stínovým zpravodajům. Nejprve za EPP. Pan Herbert Royal. Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, štítky jsou skvělou záležitostí, informují občany a také vlastně vysílají impulzy pro občany k tomu, aby si kupovali produkty. Je to skvělé, funguje to, proč to tady měníme? Komise přišla s návrhem, protože u několika málo výrobků skutečně máme ten stav, jsou to hlavně lednice a pračky, máme ten stav, že poptávky, že existují produkty pouze se vyšší efekt, třídě efektivnosti. To je tedy ten problém, ale jinak to funguje u všech dalších výrobků, takže se tam neměli bychom k tomu přistoupit jinak. Například tak, že bychom pouze pro tyto tři, dva, tři typy zboží eh, zavedli změny například pomocí aktů přenesené pravomosti, namísto toho, abychom to celé znovu otevírali. Znovu, což vůbec jaksi eh, není v souladu s tím, co chce komise, totiž, že se chce zabývat pouze těmi důležitými záležitostmi. Proč se tedy znovu otevírá? Je to nelogické. Druhá důležitá otázka, oblast působnosti. Soustředím se pouze na jednu věc, a totiž na to. Komise navrhuje, aby se z oblasti působnosti vyjmuli, vyjmulo zboží, které se bude prodávat jaksi z druhé ruky. Rád to chce ale vypuštět, toto omezení a chce, aby dokonce v budoucnosti eh, i tam, kde se prodávají takovéto výrobky někde na bleším trhu, byla povinnost označit ty produkty energetickým štítkem. No tak já tady nevím, čemu to povede, já si to nedovedu představit. A pak je tam také ještě jedna věc, která se mi nelíbí, že z oblasti působnosti mají být vyloučeny prostředky, již s motory, které se ale sami nepohybují. Co to tedy znamená? Respektive nemají být vyloučeny. Znamená to tedy, že Jezdící schody v budoucnu by byly označovány energetickým štítkem. Znáte nějakého spotřebitele, který si kupuje jezdící schody? Já tady ne. To nakupují jiné subjekty a ty takovéto štítky vůbec nepotřebují. A další věc. E, komise pracuje s, takovou, takzvanou ABS skálou, což je pevná skála my jsme o tom již hovořili před jistou dobou, kdy jsme prováděli první změnu. Myslím si, že u tohoto kritéria je nejdůležitější to, abychom tady měli úpravu, která se osvědčí v praxi, bude vhodná do praxe. A není tak eh, ta reeskalace. Je třeba tam eh, zavést novou škálu, což škálu, což je obrovský kus práce. Producenti musí provádět nové testy, obchodníci musí změnit ty štítky, které označují. Ale já si myslím, že nám by mělo jít o to, abychom ty náklady drželi v relativně nízké, nízkém objemu, abychom příliš nezatížili hospodářství. Je skutečně vůbec proveditelné, abychom během jednoho týdne vlastně změnili veškeré ty štítky, nebo jak chce rada během deseti dnů. To mají ty obchody všechny zavřít a vše přelepit? Jak to bude vypadat například u produktů, kterých, kterých má obchod tisíce na skladu, například žárovky, pokud se něco změní? Jak si to představujete v praxi, když to bude obrovský kus práce? Je to vůbec eh, jaksi rozumné něčemu takovému tam mít hlůtu? A nebo je to pouze takové snění, které vůbec realitou nesouvisí? A důležitá věc další, kdy chceme tedy eskalovat, dělat tu novou škálu jak se postavíme k těm nejlepším třídám. Nebude vlastně spotřebitel zmaten, když něco, co bylo ve třídě A, najednou bude ve třídě C. Pokud chceme, aby z toho celého byl pod, podnět, dobrý podnět, tak to půjde pouze v případě, když celý ten proces toho nového zařazování do tříd bude správně efektivní. Dále, databáze. Tady jsem extrémně skeptický. Komise říká, že to potřebuje pro dohled na trhem. Já jsem hovořil s lidmi, kteří se věnují dohledu na trhem a oni řekli, že to vůbec nepotřebují. Je to skutečně velice zvláštní nástroj, který oni chtějí, takový dobrodružný, ale pro potřeby dohled na trhem to vůbec vhodné není, protože dohled na trhem chce spíše testovat více přístrojů, lépe kontrolovat. Fyzická kontrola přístrojů, to je to, o co jde v rámci kontroly trhu, v rámci dohledu nad trhem. Ti nepotřebují databázy. Co stojí taková databáze a jak tam bude dořešena ochrana údajů? To jsou vysoce citlivé údaje, které pak budou shrnuty na jednom místě v jedné databázi. Takže já to schnu Databáze řeší údajný problém, který vůbec žádný problém neexistuje a ty skutečné problémy neřeší. Já si tady o této databázi vůbec nic dobrého nemyslím a nevím, já si tedy myslím, že komise v rámci tohoto návrhu jde proti svému přání pracovat efektivněji a věnovat se pouze důležitým věcem. Děkuji. A jako další paní Verne z SAD. A... Ale ještě předtím bych vám chtěl připomenout, že v 6.30 začíná naše vánoční recepce na stejném poschodí, kde teď právě jsme. Eh, si důvod to nemůže být na chodbě, ale půjdeme do restaurace, která je na eh, uschodu jezdících. Takže je to eh, velmi blízko, necelých 40 metrů. Je to na stejném poschodí, ve stejné budově. 6.30, chci, abyste si to všichni uvědomili, předtím, než začnete mluvit. Takže prosím, za SAD teď máte slovo. Předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, u toho tématu se jedná o velice důležitou legislativu s velkým kruhem zúčastněných stran, producenti, obchodníci a také orgány, které jsou pověřeny dohledem nad trhem. Pro mě ovšem je zcela jasné, že důležitý je zde aspekt spotřebitele a ochrany spotřebitele. To je pro mě jakýsi hlavní bod. Tady je důležité, abychom energetické štítky udělali nástrojem, který bude eh, jaksi přívěstí vývuči spotřebiteli a že cílem byly skutečně spořit energetickou energii. A musí to být srozumitelné na jeden pohled. Návrh komise je velice ambiciozně dobrý a já děkuji panu Hocenovi na tomto místě za velice dobrou spolupráci. Na některých místech ovšem je návrh komise formulován poněkud vágně a nechává otevřený příliš velký manevrovací prostor pro interpretaci. Pro mě jsou ústřední eh, testovací podmínky, které budou se blížit realitě. Testovací postupy je třeba zcela jasně nedefinovat, aby neexistovaly nějaké právní mezery. Zejména je třeba se zde zaměřit eh, na tuto oblast právě s ohledem na skandál s Volkswagenem. Dohled nad trhem je důležitý, ovšem orgány dohledu nad trhem jsou velice různé v členských státech, zejména co se týče jejich finančních možností. A proto některé členské státy testují pouze formálně, což je důležité, ale nemohou takovéto testy nahradit fyzické texty produktů. Článek 7, etikety, štítky a to nové rozhaření do tří, to nové naškálování. Tady je třeba zcela jasně stanovit, kdy je třeba nově označit nějakou skupinu produktů podle nového nařízení. A také otázka, co se stane s těmi skupinami produktů, které již byly zavedeny prostřednictvím delegovaných aktů. I toto je třeba nově upravit. Článek 8, databáze produktů, to je velmi stručné. Tady musíme to nastavit dobrým způsobem, tak, aby takováto databáze, alespoň její veřejná část, byla upravena co možná nejvíce uživatelsky při světivě. A ten eh, tajný, ta čajná část, kde budou mít přístup pouze orgány pro dolet nad trhem, tady musí platit dobré standardy ochrany. Článek 12, akty přenesené pravomoci. Já alespoň jménem své frakce se budu snažit o to, aby rámové nařízení bylo co možná nej detailnější. Vše, co můžeme námcovým nařízením upravit, bychom jim upravit měli, jinak se vystavujeme nebezpečí, že pomocí aktu přenesené pravomosti vznikne jakýsi regulační slepenec. Kolegové vidíte a kolegové to ještě nadnesli. Před námi je velký kus práce. Já se těším na spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji a jsem toho názoru, že se nám podaří energetické štítky dovést eh, úspěšně do konce. V návrhu komise, ještě když to krátce schrtnu, se říká, že energetická účinnost, technologický pokrok EU v této oblasti, impulzy pro podniky, proto aby investovaly do energetické účinnosti, impulzy pro šampiony mezi prostudy, producenty, tak aby oni byli ještě lepší právě díky inovacím a zejména se komise soustředuje na snížení naší spotřeby energií, která zlepší zabezpečení dodávek energie a navíc ještě finančně odlehčí spotřebiteli. Děkuji. Mr. Fox on... Děkuji. Pan Fox za EC. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, panu Pravrovi, panu Zamperánovi za jeho eh, úvodní eh, projev, těším se samozřejmě na spolupráci s nimi, dal s nimi zpravodaje. My si myslíme, že označování štítky, to energetické účinnosti je velmi užitečný nástroj, ale pokud spotřebitele z toho mají mít nějaký prospěch a mohou potom na základě, a mohli potom na základě toho přizpůsobit své chování, tak musí mít systém, který je jednoduchý a pochopitelný. To musí být eh, systém, který ušetří energii, sníží emise CO2, ale také, který ušetří spotřebitelům peníze. A také by to měl být systém, který bude praktický pro podniky. A já si eh, uvědomuji, nebo mám stejné připomínky jako kolega Royal, rozhodně nechceme systém, který by zvyšoval náklady pro podniky. Takže eh, velmi pečlivě z tohoto pohledu zvážíme ten návrh, který eh, předloží pan Tamperoni a na základě Tamburano a na základě toho potom utvoříme naše stanovisko. Nemělo by to má spotřebitele, měli bychom také stanovit eh, nějakou dobu, po které bude moci zůstávat ten eh, eh, současný systém AA, AAA+. Jinak by to bylo příliš matoucí pro ostatní spotřebitele. Takže já vítám ten dodatečný časový rámec u článku 7 toho návrhu komise. Podle mě si myslím, že 8 let je příliš dlouhá doba, proto bych navrhl panu zpravodaji, abychom požadovali kratší dobu. V tom obecném přístupu rady se také odkazuje na prováděcí předpisy a ne na akty přenesené působnosti, které chce komise a proto si myslím, že prováděcí předpisy by byly vhodnější. To by možná členským státům využít své technické e, znalosti a zabránilo by se politicizaci, e, která by byla zbytečná, protože by to mělo být čistě technické řešení. Stejně tak Eh, by měly být eh, specifické testy eh, některých zařízení, která mají limitovat spotřebu. Všichni asi máme na paměti ten dávný skandál a všichni bychom chtěli co nejvíce nebyrokratický systém a proto, pane předsedo, bychom rádi měli jednoduchý systém označování založený na důkazech, který by Eh, skutečně mohl změnit eh, chování spotřebitelů. Těšíme se na další spolupráci s panem Spravodajem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji vám, pan Debakr za ALDE. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat panu zpravodaji za to, že prezentoval svůj postoj a že teď s námi eh, chce diskutovat o našich Eh, postojích. Když se podíváme na tuto problematiku, tak bychom měli mít na paměti tři věci. Hlavně, že to označení musí být eh, pro spotřebitele naprosto jasné, to je tak, že to břemeno zavádění pro dodavatele a výrobce musí být co nejnižší, takže ta analýza nákladů tady musí také eh, být provedena. A stejně tak i regulační orgány musí mít schopnost a kapacitu provádět kontroly těch označených výrobků. To jsou všechno věci, které bychom měli na paměti, ale měli bychom měli na paměti, že spotřebitele by to mělo pobízet k tomu, aby upgradeovali svoje elektrovybavení. Takže označování je velmi užitečný nástroj pro spotřebitele obecně, protože jim umožňuje se rozhodnout na základě jasných informací, takže to musí být srozumitelné v první řadě a pokud to, se nám to podaří, tak to bude mít tu výhodu, že spotřebitelé potom eh, budou dávat přednost těm energeticky účinnějším spotřebičům, protože ví, že se jim to vyplatí a na to lidé skutečně slyší. Takže eh, to bychom měli mít na paměti. Ale samozřejmě, že proto také bude potřeba, aby ty informace o různých projektech byly jasné. Si myslíme, že to je tedy správný návrh. A mělo by to být srozumitelné. Měli bychom se ale dát také pozor na ty různé kategorie eh, výrobků. To musíme mít na paměti, protože některé výrobky vyžadují delší dobu na to, aby se eh, adaptovaly postupně. Za druhé, týkající se dopadu pro dodavatele. Tady musíme být pragmatičtí a pan Fox ukazoval na byrokraci. Já si myslím, že bychom eh, mohli ten návrh zjednodušit, tak abychom zajistili, že eh, podmínky budou skutečně dodržovány na trhu. Eh, je evidentní, že spotřebitel musí ten systém mít i důvěru. Ale otázkou je, kolik jim můžeme dát doby na to, aby nahradili všechny ty stávající štítky, tak to hlavně musí být rozumné. A můj poslední bod se týká efektivně dohledu nad trhem, protože spotřebitelé musí mít důvěru v ty štítky. Komise navrhuje eh, vytvoření databáze, kde by byly uvedeny všechny různé hm, technické statistické informace všech těch produktů, které jsou uváděny na trh v Evropské unii. Otázkou je, kolik informací potřebují ty orgány, které na to mají dohlížet, které mají dohledl na to, aby tady některé zařízení to neporušovaly. Takže možná, že by se mělo eh, zpřísnit ty požadavky eh, na dodavatele. Já mám otázku na komisi, proč, jestli to říkám správně, ubrali 3,5 eh, milionu euro na, z programu Horizont na tuto databázi. Smyslíte? databáze by mohla být inovativní, takže bychom možná eh, bychom měli eh, najít ty peníze někde jde. Těm prováděcím nebo přeneseným aktům, eh, ano, musíme dohlednout, aby to bylo v pořádku. A hlavně jde o integritu trhu, to je podle mě zásadní, protože to platí pro všechny podobné nástroje. Ještě pořád probíhají konzultace s interesovými stranami, těšíme se na diskuse a budeme spolupracovat se všemi politickými skupinami. Děkuji vám. Paní Rivasi za zelené. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, komisi za tento návrh nařízení, protože to není moc často, kdy eh, ekologisté by za něco takového děkovali, takže ještě jednou eh, jsme velmi rádi. Myslím si, že je to nezbytný nástroj a měl by být dostatečně ambiciozní. Stejně tak eh, jsme rádi, že ze směrnice se stává nařízení, protože to umožní konsistentní eh, transpozici ve všech eh, českých státech. Čemu by měla sloužit, sloužit tento systém označování štítky? Hlavně by měl zamezit tomu, aby spotřebitelé byli zmatení, jako jsou dnes. Vemte si pračku, která je A+, tak by měla být nejvýkonnější, ale ve skutečnosti je v podstatě negativní eh, s tím dopadem, protože ještě nad AA plus je jiné označení. A je potřeba, aby spotřebitelé o tom byli správně informovaní. Já jsem se díval na studii a 85% eh, spotřebitelů v Evropské unii to zohledňují při svém nákupu, takže k tomu přihlížejí. Není to pro ně sekundární. Je to jeden z těch faktorů. Oni jsou si vědomi, že se kupují spotřebitel, eh, spotřebič, který bude mít menší spotřebu. A k té harmonizaci my bychom byli pro souběžné trvání toho starého systému a toho nového po co nejkratší možnou dobu, protože by asi bylo velmi matoucí, kdyby eh, tady byly různé štítky a bychom, rádi, kdyby ta doba byla maximálně pět let, aby eh, spotřebitelé nebyli zbytečně mateni. A poté, co si na to spotřebitelé zvyknout, tak pro potřeba revizi, která eh, to zohlední, abychom zabránili jakémukoliv dalšímu matení, tedy minimálně těch, pardon, maximálně těch pět let. Ale měli bychom tam mít nějakým způsobem označení jejich absolutní spotřeby, protože Eh, potřebujeme, aby nedocházelo k tomu, že spotřebitelé budou si vybírat pouze ty největší eh, spotřebiče, které mají absolutně největší spotřebu, ale eh, musí být znázorněno nějakým rozumným způsobem na tom štítku a také to musí být uvedeno v tom technickém souboru. Aby například tam měli nějakou průměrnou spotřebu za jeden rok, protože když si koupíte velkou televizi, tak to může být A Plus plus plus, ale v porovnání s malou televizí eh, je to eh, několikanásobně větší spotřeba, takže i toto se musí dohlednit nějakým způsobem. Co se týče té databáze, ta je nezbytná, ale je potřeba ještě dál. Měly by se optimalizovat eh, zdroje, které mají členské státy, aby na evropské úrovni koordinovaly ehm, tyto aktivity. Měly by například vzniknout společné výzkumné centrum, které by to všechno mělo na starosti, co týče Eh, rozhodně jednotného trhu, tak eh, eh, to musíme podpořit, pokud je možné dosáhnout úspor. je pořád potřeba ještě připomenout, že řada elek, nebo mm, elektrozařízení nespadá do vůbec působnosti. A možná, že by to mělo být vytvoření nového článku, jsou to například informační E, zařízení, které spotřebovávají čím dál tím více energie, skanery, počítače, ale i smartfony. Proč to stahovat pouze na e, pračky nebo ledničky? Stejně tak e, bych měla připomenout konvektory elektrické, které také nespadají do oblastní působnosti. Víme, že někteří vybrané pořád používají elektrické vytápění, které je sice levné při nákupu, ale je velmi nákladné na Eh, právě na vytápění. A ještě jedna poslední věc. Měli bychom mít nějaký systém eh, sankcionování eh, těch prodejců, kteří to nemají označené ve svých prodejnách a to se pořád ještě stává. Takže doufáme, že ten návrh bude silně konzultován s občanskou společností. Tolik tedy náš postoj k tomuto návrhu. Děkuji. Thank you very much, madam. Děkuji vám. Pane Jiza GUE pan kolega Miroslav Ransdorf. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych říci, že můj proslov bude velmi krátký. Já myslím, že je velmi důležité, jak to řekla paní Rivasi, považovat tento dokument za východisko pro debatu a budoucí práci musím říci, že tímto nástrojem se můžeme postavit některým problémům, které jsme tady měli už v minulosti. Jednak je to energetická chudoba. Je zásluhou našeho bývalého kolegy Morgana z Británie, který tuto myšlenku, totiž energetickou chudobu, vnesl do evropské legislativy. A já musím říct, že energetická chudoba ovlivňuje některé části Evropy, jako střední část Francie, řecké ostrovy a některé odlehlé oblasti Evropské unie. Energetická chudoba je tedy problémem, který je pro nás důležitým úkolem, tedy eh, ten úkol je v garanci, v garanci přístupu k energii do budoucna. Druhý problém je kvalita dodávané energie. Nejde jenom o množství energie, ale též o kvalitu dodávky. Například průmysl vyžaduje stabilní a systematickou dodávku energie a bez tohoto kvalitativního aspektu nelze garantovat produkci. Třetí aspekt, jak už to zmínila paní Erivasi, je nezbytnost energetických úspor. Energetické štítky nám mohou pomoci dosahovat tento cíle a bude to jistě velmi důležité do budoucna, aby bylo garantováno fungování a přežití tohoto systému ve všech státech Evropy. Tyto aspekty nelze garantovat pouhou interakcí energetických operátorů a spotřebitelů. Energetické štítkování je možné pouze tehdy, zapojí-li se spotřebitelské organizace. To znamená, že tyto spotřebitelské organizace eh, s těmi musíme nyní počítat a jejich role bude velmi důležitá v evropských zemích. Náš systém spotřeby energie je fragmentovaný, neefektivní a do budoucna problematický. Čili nejde jenom o aspekt jednotlivého spotřebitele, do budoucna bychom dosáhli cíle, ale také je třeba organizovat individuální spotřebitele jako svazy prostě zorganizovat spotřebitele, to bude zásadní pro dosažení tohoto cíle. Děkuji vám, pane kolego. Někdo další se hlásí do debaty? Ne, nikdo. Slovo dostává Evropská komise. Zastupuje ji zde zástupce DG Energy. Pan Hodson, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji všem, kdož přispěli do debaty. Bude to debata velmi zajímavá. A jsme rádi, že se s tímto výborem vracíme k legislativní práce. A zdá se, že to bude práce zajímavá. My souhlasíme s řadou komentářů a možná bych některé eh, vyzvednul pan Fox a paní Rivasi. Eh, s tím souhlasíme, že eh, ta, to období, které vzešlo jako kompromis z rady, je prostě příliš dlouho, aby tedy tolik let, 8 let, mezi, existovaly na trhu dva paralelní systémy štítkování. Souhlasíme s paní Werner a, a také s panem Foxem že je eh, třeba se zaměřit tedy na eh, starší zařízení. Čili musíme systematicky eh, zajišťovat to, aby tedy nemohli spotřebitelé přidá, při, přibalovat tedy jaksi doporučení ke svým Eh, produktům, která eh, budou eh, tady protichudná navzájem. Jinak myslíme si, že, že ve většině případů stačí, že stačí, když výrobce bude vědět, že tedy jaké jsou požadavky na jejich produkty a tak to je potom budou moci klasifikovat. Čili my eh, věříme, že nebude třeba nezávisle eh, přeskušovat jednotlivé produkty. A dále eh, souhlasíme s panem Ransdorfem, který také hovořil o vztahu k průmyslu, teda energetika, energie pro průmysl. Tedy my se chceme Eh, přesunout do, k obnovitelným zdrojům energie a tam je třeba udělat to, aby tedy eh, byla ta nabídka eh, odpovídající, odpovídající průběhu poptávky. A s tím souvisí také inteligentní sítě. Možná ještě další dvě věci bych tady zmínil. Proč je třeba tuto věc řešit na evropské úrovni? Když se totiž zaměříte na regulaci v jednotlivých zemích, zase vám, že jde o poměrně malý problém. Ale e, nyní e, my de facto víme, že to energetické štítkování může splnit 20 těch úsporných cílů, které máme do roku 2020. A jestliže tedy eh, jsou to produkty, které Eh, které jsou prodávány po celé Evropě, tak ta škoda, která by vznikla s tím, že eh, by, si, eh, by se tohoto tématu ujali místní orgány a zkomplikovali by to pro výrobce další byrokracie a tak dále, tak to skutečně to by bylo hrozné. A ještě tady otázce pana Bekra, proč potřebujeme Eh, jít tou cestou eh, tedy od A po G. To je proto, že ty třídy A++, A++ a tak dále se nám přeplňují. A de facto myslím, že G bude srozumitelnější než A++. Eh, takže protože to, to skutečně bude lepší rozlišení, poněvadž ta, ta Ačka s různými s počtem plusů eh, to jak si splývá. Dále pan Debaker a Horizon 2020. Ten Horizon 2020 de facto eh, spojuje dva eh, programy, které byly před rokem 14 nebo do roku 14 a to je sice výzkumný program a dále tedy pracový program a energetický program. A my nyní tedy podporujeme ty technické záležitosti, které tedy vedou k této práci a bylo, nám tedy připadalo přirozené eh, tyto dvě větve výzkumu spojit. To je ode mě v tuto chvíli všechno. Děkuji, pane předseda. Děkuji a teď se vracíme k panu zpravodaji Tamburánovi. Děkuji, děkuji všem kolegům za jejich příspěvky do námce naší první výměny názorů a také děkuji občanům, kteří nám naslouchají na internetu a velmi rád eh, eh, přijmu i vaše podněty v písemné podobě, budu se snažit je zohlednit a detailně zapracovat do své zprávy, kterou chci předložit výboru v lednu. Doufám, že se mi podaří dodržet tuto lhůtu. Děkuji mnohokrát za tuto první velice plodnou vyměnu názorů a uvidíme, jak dopadnou vyjednávání s radou a já doufám, že pozitivně. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, za vaši prezentaci a závěrečný komentář. Chtěl bych ještě eh, připomenout, že eh, na výboru ITRE budeme o tomto debatovat 22. a 23. února 2016, čili za dva měsíce téměř. Hlasování na ITREM je naplánováno 24. května 2016. To je tedy, eh, to jsou naše další termíny. Děkuji vám, pane zpravodaje, děkuji všem zúčastněným v debatě, děkuji stínovým zpravodajům. A teď můžeme přejít bodu číslo 14, a to je mise ITRE na Kypr což bylo 24. a 25. září a paní Martina Werner eh, předsedala této skupině. A my eh, bychom si měli uvědomit, že kolem Kypru v době, v poslední době eh, bylo objeveno, byly objeveny zásoby uhlovodíků, což je důležité v souvislosti s naší energetickou unii. Delegace se setkala s důležitými hráči, eh, politickými orgány, parlamentem, združeními, agenturami a také ekonomickými hráči. Eh, dámy a pánové, eh, teď prosím, prosím přátelé, prosím o klid v sále. Prosím, usaďte se, anebo odcházejte v tichosti. Rád bych řekl, abyste, prosím, pokračovali v maximální tichosti. A samozřejmě očekávám, že 18.30 se eh, objevíte v restauraci, jinak to tady zamknu. Paní Werner, Udělal jsem vše, co bylo v mých silách. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kypr je sice na periferii, ale rozhodně to není okrajové téma. Ráda bych vás krátce informovala o cestě, která se konala 20. a 25. 24. a 25. září. Bylo nás osm kolegyně a kolegům. Já bych ráda předem, dříve než se budu věnovat detailům, poděkovala sekretariát za velice dobrou spolupráci a za velice dobrou organizaci této cesty. Děkuji mnohokrát, vše fungovalo báječně. A několik takových heslovitých informací, co jsme vše navštívili. První návštěva byla návštěva Kyperského výzkumného institutu, Cypress Institute, to vše velmi jaksi úspěšně, citut například pro prostředků z Horizontu 2020. I na mezinárodní úrovni si vedou době mají 19 eh, pracovníků, kteří pochází, tedy respektive pracovníci pochází z 19 různých zemí. A my jsme se tam seznámili s různými projekty, například s jedním projektem, který se soustředí na koncentrovanou solární term, termy pak jsme viděli vysoce technizované počítačové středisko, které provádí vysoce komplikované matematické operace. Pak jsme se samozřejmě setkali se zástupci politické sféry, měli jsme setkání s předsedou poslanecké sněmovny a s členy výboru pro zahraniční záležitosti, pro evropské záležitosti, pro průmysl, obchod a cestovní ruch. A samozřejmě jsme hovořili zejména o zásobování energií, o okrajové poloze Kypru a o významu obnovitelných zdrojů pro region a pro Kypr. Samozřejmě jsme se velmi vědomali i tématu rozdělení Kypru a také geopolitická poloha. Kypr je mezi Tureckem, Sýrii a Libanonem, je to takový trojúhelník a proto právě v současné situaci, myslím, Kypr má velice zásadní význam. Dále jsme se setkali i s představiteli podnikatelů, zejména z oblasti energetiky a tím mám na mysli sektor plynu. Oni nám vysvětlili situaci, která momentálně je ve východním středomoří. E, například jsme hovořili o plynovém poli Afrodite a pak jsme dále hovořili s kyperskou energetickou agenturou, tedy agenturou, tedy s regulátory a dále s energetickými sobázy pro obnovitelné zdroje energie. A další důležitý bod na programu, který bych ráda zdůraznila, bylo setkání s kyperským ministrem pro energetiku. Kypr je tedy ostrov a má ovšem ve své blízkosti plynová pole, které by mohly zásadním způsobem přispět k zásobování plynem Evropské unie. Toto vše vede k velice zajímavé konstelaci na ostrově. Výroba elektřiny na Kypru eh, se opírá téměř eh, ze 100% o ropu, není tam téměř plyn a téměř vůbec nevyužívají obnovitelné zdroje, jako například vítr a slunce, i když bychom mohli si myslet, že právě Kypr je pro takovéto využití predestinován. Eh, výměnu, kterou jsme měli s ministrem Lakotisem, byla velice zajímavá. Bylo to asi jedno z těch nejzajímavějších jednání vůbec a my jako delegace bychom si přáli, abychom si ministra pozvali sem na výbor ITRE pro výměnu informací, protože po nás, podle nás je to zásadní pro budoucí vývoj a také pro téma energetické unie a zabezpečení dodávek energiemi. Tak to, toto přání jsme měli všichni, všichni členové naší delegace. A pak jsme navštívili ještě další dvě místa. Jednak um, elektrárnu Vasilikov, která byla zničena země, zemětřesením a pak v rekordní době opět uvedla do provozu i za podpory EU. A přímo vedle existuje ještě takové pokusné, tak pokusná oblast solárně termické elektrárny, což bylo velice zajímavé, neboť to přispívá k zabezpečení dodávek elektřiny, neboť i to v sobě skrývá velice levné možnosti skladování elektřiny. E, Tímto bych skončila. E, bylo to takové schrnutí, pokud si přejete e, mít detailní informace, můžete také nahlédnout do dokumentu, který jsme dali k dispozici. Děkuji vám. Thank you very much, madam. Děkuji vám. Eh, za vaši obsáhlou zprávu. A nyní se eh, ptám, kdo by k tomu chtěl něco říct. Pan Selikiotis. Děkuji. Já budu velmi stručný, pane předsedo. Martina to, myslím, jež um, popsala velice dobře, také to máte v dokumentu, který vám k dispozici. Rád bych ještě zmínil jednu věc, o které už hovořila. Kypr se nachází ve velice citlivé oblasti a je to oblast, která je velká. A Kypr by mohl se stát jakýmsi mostem mezi Evropskou unii a dalšími zeměmi, které jsou v tomto regionu. Kypr má velice dobré vztahy se všemi zeměmi v regionu a nová naleziště zemního plynu otevírají nové možnosti. V tom smyslu, že budeme mít další alternativní zdroje s ohledem na zabezpečení dodávek v Evropě. A Martina to již také zmiňovala. Na Kypru spolupracujeme s tou řadou regionálních hráčů a Kypr skutečně jako členský stát Evropské unie by mohl posloužit jako most. Most k ostatním zemi v této, zemím v této oblasti, v oblasti energie, produktovodu, plynu a tak dále. Je to také v naší zprávě vše uvedeno. Bylo by velice vhodné, kdybychom mohli zorganizovat zde na výboru slyšení se panem ministrem Lakotypisem, s ministrem pro energii, abychom mohli hovořit například o projektech, které byly vyvinuty s Egyptem, s Libanovem, dalšími zeměmi s ohledem na plyn. A před nedávnem eh, jsme zaznamenali nový vývoj eh, na poli Afrodité. Tam bylo zjištěno, že tam tedy ta ložiska jsou a již na místě jsou činné, činné velké evropské podniky, takže by bylo vhodné, abychom se tomu věnovali nadále. Děkuji. Děkuji a nyní za Christofor. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, že jste mi dal možnost eh, ujmout se slova. Děkuji mnohokrát kolegyni Martině. Eh, mimo veškerých těch setkání na Kypru, a bylo důležité se na to podívat, eh, ty místa navštívit přímo na, na na ostrově. Ona hovořila, Martina, také o obnovitelných zdrojích energie a my jsme již tady zmiňovali, že ty podněty, impulzy pro využívání tohoto typu energie je není možné rozdělovat jaksi všem stejnou měrou, že je vhodné je dát speciálně zemí, které v této oblasti mají relativní výhodu. Prostě ta situace není stejná, co se týče solární energie v oblasti Balckého moře, jako v oblasti Středomoří. A nemůžeme dávat stejné eh, podněty pro vítr ve Středomoří, jako, stejné, jako bychom dávali například pro vítr ve střední Evropě. Prostě ta situace je jiná. Kypr by mohl být mostem pro mír a energetickou bezpečnost. To je faktor, který bychom měli využít a který ještě nevyužíváme vypracováváme zde v parlamentu zprávy, pak na plénu je přijímáme a vždy musíme bojovat o to, aby tam bylo zohledněno to samozřejmé, a totiž to, že pro energetickou bezpečnost a zabezpečení dodávek je prostě třeba zohlednit Kypr a celý tento region, že to je zásadní oblast. Přece nemůžeme jak si se žadonit a dořadovat toho, aby nás tam zahrnuli Kypr a tuto oblast, protože skutečnosti eh, hovoří jasným jazykem. Kypr je důležitý přímo na místě, již působí velké podniky, které jsou orientované na zisk. Měli bychom využít této příležitosti, kterou na Kypru máme a tento výbor by měl sehrát zásadní roli. A myslím si, že by bylo vhodné si pozvat pana ministra pro energetiku. A nyní Junckerův plán. Chceme ho využít a já jsem toho názoru, že Evropská unie by skutečně měla vytvořit podněty. Místo předseda Domrovskis a také pan Ševčovič by měli přijít podněty s impulzy proto, abychom využili Kypr i v rámci vypracování našich energetických plánů, plánů na energetickou infrastrukturu. Pokud již máme výhodu v nějakém regionu, tak ji přece musíme využít. A tato výhoda na Kypru právě je, tak je třeba se na ní soustředit. Děkuji mnohokrát a děkuji za to, že jste navštívili mou zemi. Děkuji, pane kolego. Tak tolik tedy eh, k informaci o průběhu mise ITRE na Kypr. Děkuji všem kolegům, děkuji vedoucí skupiny. Další bod na našem programu číslo 15 je pracovní cesta výboru ITRE do NSI, tedy do Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. To se konalo v Heraklionu 24. a 25. září. Já bych chtěl říci, že Enesa spadá do našich kompetencí podle přílohy 6 jednacího řádu. Takže bychom měli hovořit o této agentuře. A já bych chtěl poprosit Michala Bonyho, který byl předsedou té delegace, aby nám poskytl informace o návštěvě. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat výkonnému řediteli Enesy za jeho pohostěnost. A za to, že nám pomohl s organizací naší návštěvy. Měli jsme také příležitost obdivovat Spolupráce mezi oddělením počítačových technologií a obecným vlastně výzkumem z univerzity Heraklionu eh, na Krétě. Tato spolupráce je významná a má velmi pozitivní dopad na činnost Tenisil také to má dopad na kulturní dědictví na, na Kretě. Za třetí, během naší mise jsme se zaměřili na současnou činnost agentury. Diskuze se týkala kyberbezpečnosti, digitální ekonomiky a také spolupráce s Evropským parlamentem. To všechno bylo nasledováno demonstrací školícího programu, návštěva budoucího zařízení a také setkání se zaměstnanci NSE. Také jsme hovořili s lidmi, kteří pracují v Atenách. Měli jsme také setkání se studenty na fakultě. Například eh, se diskuze týkala toho, jak využít evropských prostředků na přípravu projektu. A Dále v co nejbližší budoucnosti bychom se měli zamyslet, jak diskutovat o budoucnosti projektu Fenice, vzhledem k tomu, že Henesa by měla mít to prezentovat své nedávné aktivity a svou roli v tom sektoru kyberbezpečnosti. Tato agentura by také mohla pomáhat členským státům a soukromému sektoru, jak eh, provádět nařízení o bezpečnosti dat. Měli, eh, hovořili jsme také o bezpečnosti nemocnic nebo energetiky. Enisa před pár lety připravila doporučení pro tuto oblast a já si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé podívat se tedy, jak by ta implementace v soukromém sektoru mohla vypadat. A dále To je tedy, že během té prezentace jsme také si vyslechli to, jak by v budoucnosti mohla role NIS vypadat v boji proti kyberzločinnosti. A mohl jsem se také zamyslet nad tím, jak to financovat, jak by se tady promítlo do rozpočtu na příští období. Takže navrhuji, abychom eh, někdy příště měli eh, zvláštní bod, eh, kde bychom mohli si měnit názory o budoucím působení. NSE by byla lépe vybavena na své úkoly. Děkuji vám. Kylie, chcete něco říct? Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat sekretariátům za práce. Myslím, že to byl další příklad vaší vynikající práce, se týče obsahu té návštěvy, tady bych mohla říct, že kyberbezpečnost a ta práce, kterou se dělá pro Evropský parlament, je velmi zásadní. Tak eh, jsme viděli část eh, té práce, kterou se dělá, což pro nás bylo důležité. Asi se bez Enise nemůžeme obejít. Musíme se také zamyslet nad budoucností NSA, protože víme, že za eh, 2020 mandát zatím končí. Já si myslím, že by se to určitě mělo prodloužit a posílit mandát. Eh, my jsme svědky toho, že Velké Británie navýšily rozpočet na kyberbezpečnost po těch útocích v Paříži a já si myslím, že bychom neměli zaostat. I my bychom měli zajistit bezpečnost občanů. Takže a to nebezpečí neustále hrozí a měli bychom eh, posílit tyto aktivity. Myslím, že tam má k dispozici výborné informace. A hlavně jsme si uvědomit, že ta vzdálenost mezi námi a Krétou nám vůbec nebrání sledovat práci. Mohli bychom se také zamyslet nad alternativami. A doufám, že se k tomu tady někde v budoucnosti vrátíme. Děkuji. Děkuji vám oběma za vaše informace, které jste nám tady eh, předložili, aby jsme měli zohlednit. Zástupce Janisy by měli někde v roce 2016 dostavit na náš výbor pravděpodobně v dubnu příštího roku, to je určitě vodné datum, takže proč ne? Takže ještě jednou vám děkujeme za vaše práci. To byla tady druhá zpráva. Delegace, nejprve Kypr, teď Venesa. A teď budeme mít eh, výsledky probíhajících třízených jednání. Je tady jedna důležitá otázka. Bezpečnost sítí. My jsme přidruženým výborem podle článku 54, takže máme důležitou roli. Na naše stanovisko bylo přijato v prosinci 2013. To bylo v tom předchozím parlamentním období před dvěma lety, ale parlament svůj postoj první čtení přijal v březnu 2014. To bylo ještě v tom předchozím parlamentním období. Bylo zahájeno číselné jednání před měsícem, to je velmi intenzivní tedy před rokem, opravuje se vám předseda, to jednání je velmi intenzivní. Zatím se konalo pět chůzek, tam poslední, 17. listopadu. Naším zpravodajem loni, ale i letos. Je paní Prada Castillo Verán. a my bychom rádi slyšeli, jak se všechny ty věci vyvíjejí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Již jste to zmínil. Toto téma je zajímavé. Je to návrh směrnice, který pochází ještě z minulého volebního období. Tehdy nebylo možné tu věc doukončit dovést do konce. A já si myslím, že stojíme velice blízko eh, nějaké dohody nad touto směrnicí. Vy jste to již řekl v podstatě. Nyní jde o to, na vysoké úrovni, nebo respektive zajistit bezpečnost informačních sítí, společnou bezpečnost informačních sítí na vysoké úrovni. Jedná se o kritickou infrastrukturu. Co tedy je nového v tomto ohledu? Eh, Parlament při svém usnesení se zejména eh, soustředil na kritické infrastruktury, ale tehdy u toho nebyl žádný poskytovatel digitálních služeb, na rozdíl od toho, s čím přišla komise pak eh, jsme se setkali s radou, měli jsme celkem již pět třístranných jednání, vy jste o tom již hovořil. Některé, někteří poskytovatelé digitálních služeb jsou tedy takzvaně dotčení tou budoucí směrnici. Je to zejména cloud computing, vyhledávače a také platformy pro elektronické obchodování. To jsou takové tři sektory typu poskytovatelů eh, digitálních služeb. Tady je, jsou vypracovávány bezpečnostní požadavky pro tento sektor a pokud dojde k nějakým um, incidentům v oblasti bezpečnosti, které budou mít velký dopad na služby, tak to bude i hned hlášeno odpovědejícím místům. Malé a mikropodniky, jak se to přímo netýká. A nyní k výjimečným kompetencím výboru ITRE. To je relativně malá část, takový, jsou to takové specifické kompetence, které máme, které souvisí s CESREM, tedy dále reakce na kybernetické incidenty a pak také Eh, orgán pro koordinaci členských států. Tady jsme velmi dobře pokročili. Rada původně nechtěla, aby tam byly taková témata jako CSAT. Abychom ji šli touto cestou v rámci digitálních služeb, protože si to nepřála, ale nakonec rada akceptovala abychom tam neměli pouze klasické kritické infrastruktury, jako jsou poskytovatele elektřiny, vody a tak dále, ale aby tam byly také zahnuti poskytovatele digitálních služeb, abychom i pro ně měli takovýto nouzový tým. Tedy pokud to schrnu, v mnoha aspektech je to ještě otevřené, i v mnoha důležitých aspektech, ale závěrem bych řekla, že je velice pravděpodobné, že budeme mít další třístrané jednání 7. prosince, kde budeme schopni zhodnotit, do jaké míry bychom v rámci dalšího dialogu, který se bude konat ve Štrasburku, mohli dospět k nějaké dohodě. Jak ta dohoda bude konkrétně vypadat, bohužel musím říct si nevím, to se prostě uvidí. Děkuji. Děkujeme, Pilar za tyto informace. Žádá někdo dalšího slova? Nevidím. Něco k bodu různé? Nevidím. Naše další zasedání bude za 13 dní. Pondělí večer ve Štrasburku bude se hlasovat o no, digitálním jednotném trhu. Je to společné, společná schůze s výborem IMCO. A čistě zasedání ITRE bude 11. ledna v Bruselu. Takže bych vám už mohl také popřát eh, všechny eh, co nejlepší Vánoce, ale určitě se ještě uvidíme ve Štrasburku. Děkuji velmi. Úspěšná schůze byla dnes, ale jak víte, tak jsme ještě neskončili, protože za 20 minut začne naše recepce, všechno je připraveno. Kousek odsud, v restauraci. Můžete tam jít a můžete si dát drink a čekat na ostatní. Myslím, že 20 minut napití docela stačí. A Potom budeme mít krátký úvod. Doufám, že to nebude příliš nudné. A potom můžeme další hodinu dvě pít. Děkuji. Well, well, our interpreters are fantastic for us. If... Naši tlumočníci výborně pracovali a pokud eh, budou chtít si počkat 20 minut, tak je tam rádi uvidíme, ale tlumočení asi potřebovat nebudeme během té recepce, takže si budete odpočinout. Mother tongues, everybody. Thank you very much.